Vamos a comenzar la segunda parte de... Dobré odpoledne. Chtěla bych zahájit druhou část dnešní schůze. Výsledky prvního hlasování vám budou rozeslány e-mailem. 28 poslanců platných hlasovalo v tomto prvním kole hlasování. Takže teď zahájíme druhé kolo hlasování, konečné hlasování k návrhu stanovisek. Pokud jde o, o zřízení facility na podporu oživení a odolnosti, budeme postupovat stejným způsobem jako v prvním kole. Hlasování bude zahájeno nyní a bude pokračovat do 17.30. Chtěla bych ověřit, zda jsme usnášení schopní, zda můžeme přistoupit k druhému hlasování, takže ti, kdo se účastní na dálku, mohli byste prosím stisknout tlačítko se zdvihnutou rukou. Potřebujeme 8 poslanců, abychom mohli přistoupit k hlasování. Verificamos que, que existe el quórum, así Ověřili jsme, že máme uznášení schopnost, takže v tomto případě je tedy zahájeno druhé kolo hlasování. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A to je společná schůze našeho výboru z výbory Envy a Agri a Evropský účastní dvůr nám představí dvě speciální zprávy. Nejprve zpráva 4 2020 ohledně využívání nových zobrazovacích technologií pro monitorování společné zemědělské politiky a potom zpráva 13 2020 ohledně biologické rozmanitosti na zemědělských plochách. Chtěla bych přivítat pana předsedu výboru Envy, pana Pastela Kanfána, také pana Norberta Lince, předsedu výboru Agri a další poslance a také zástupce Evropského účetního dvora, pana Milionise a pana Stefana. A v neposlední řadě bych chtěla ještě srdečně přivítat pana doktora pana profesora doktora Sebastiana Laknera z Rostocké univerzity. Vám bych chtěla také poděkovat za účast na našem jednání. Nemáme až tak moc času na tuto velice intenzivní debatu, kterou si vyžádají tyto dvě zprávy. Máme velice dlouhý seznam řečníků, takže bych vás, chtěla, bych vás chtěla velice vybídnout, abyste se drželi řečnického času, který vám byl přidělen. A Chtěla bych začít tím, že dám slovo Danielu Budovi pro úvodní připomínky. A on v principu bude předsedat tomuto společnému zasedání Da, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, uh, salut și eu prezența tuturor colegilor astăzi aici de asemenea, prezența membrilor Curții de Conturi. Já bych uh, rád srdečně poděkoval kolegyním a kolegům. Z, uh... Jedná se o velmi důležitá témata, ne pro nás jako členy výboru Agri, ale pro celou společnost. Environmentální výsledky zemědělství je jeden z klíčových úkolů reformy eh, zemědělské politiky. Parlament o tom bude hlasovat příští týden. Eh, ten eh, výsledek bude velmi důležitý pro výbor Agri, s tím, že všechny debaty v posledních letech se vedly o tomto celém balíčku reform. Jak jsem řekl, tak je to evidentní z textu předloženého přeskoumání parlamentu Eh, příští týden a to nám umožní eh, za udržitelnější zemědělství, nicméně nesmíme nikdy zapomenout, že SZP musí plnit více cílů a všechny tyto cíle jsou stejně důležité. Chceme konkurenceschopné zemědělství, spravedlivé podmínky pro všechny zemědělce, eh, dynamický venkov a Mm, eh, ochranu eh, zdraví, životního prostředí a mladé, podmínky pro mladé. Nemůžeme eh, mm, dělat prioritu z jednoho těchto cílů na úkor těch druhých. To je, je to kolektivní cíl. Pan Pascal Confant. Ano, já jsem na příjmu několik slov tedy bych poděkoval za výbor kont a agri, za dnešní schůzi. Samozřejmě vazba mezi CAP a nebo tady SZP a biodiverzitou je mm, jádrem té reformy. My se snažíme Eh, posunout mm, dál. A příští týden bude klíčovým momentem. Budeme o tom hlasovat. To je první věc. A samozřejmě v tomto kontextu v velice krátkém termínu je eh, tady načasované to slyšení s Evropským účetním dvorem, protože máme ne, nechceme politizovaný přístup a je důležité, aby naše analýza a e, rozhodnutí bylo založeno na faktech a proto jsem velmi rád, že tady mám vaši analýzu o tom, co funguje, co je třeba změnit v SZP, aby to fungovalo mm, také ve prospěch biodiverzity a ochrany. Děkuji. Děkuji za tento úvod a e, budeme pokračovat dál. Tak e, bych chtěla dát slovo panu Nikolausovi Milionisovi za, na pět minut, prosím. Děkuji, pane A vážení e, poslanci Ruského parlamentu, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí že mohu prezentovat zvláštní zprávu Činního dvora o e, technologiích pro monitoring společné zemědělské politiky. Ta zpráva byla připravena mm, e, mým bývalým kolegou panem Vilminovem. 80 rozpočtu ZP jde, se platí na nárokovatelné hektary, kromě vedle tedy standardních administrativních kontrol se obvykle eh, vybere vzorek eh, požadavku na další eh, kontrolu buď inspekce nebo dálkově. Od roku 2018 se tyto vzorky nahradily monitorikem všech farmářů pomocí satelitů, Kopernikus a dalších technologií tento přístup má další eh, přínosy eh, plné krytí, větší compliance, omezování administrativní zátěže, snížení nákladu na kontroly a generuje to užitečná data, která lze používat na, eh, pro farmáře. My hodnotíme, do jaké míry komise podpořila členské státy při použití nových technologií Eh, při požadavcích na požadavky eh, podpory na plochu eh, v rámci SZP. Dále chceme konstatovat pokrok užívání nových zobrazovacích technologií. Komise podpořila mm, používání nových technologií členskými státy, členskými eh, platebními agenturami členskými státy, tu především pro monitoring přímý pladev jako pomoc na plochu, ale jsou tady eh, překážky, které v současnosti brání mm, širšímu využití těchto technologií. Pro 2019 15 platebních agentů v pěti členských zemích implementovalo kontrolu monitoringu všech nebo část eh, oblastí, za které jsou zodpovědné. Hlavní překážky eh, pro palativní agentury byla obava, že eh, počet nerozhodných pozemků bude příliš vysoko, vysoký, které se pak budou muset zkoumat a potřeba adaptace infrastruktury a inovativní IT řešení což trvá a je nákladné. Komise přijala dále eh, právní rámec, aby umožnila praktičtější implementaci, nicméně platební eh, agentury stále váhají, co se týče způsobu, jak mm, komise bude sledovat implementaci kontrol eh, monitoringem auditu, protože pravidla pro kontroly monitoringem nejsou podrobné v kontrastu s pravidly, které existují pro klasické eh, audity a kontroly. Není žádný rámec hodnocení planety zatím, eh, například eh, identifikace pozemků, PS, Komise podporuje, pod, poskytuje podporu platebním agenturám, chce omezovat eh, počet těch nejasných eh, eh, pozemků a kontrolovat i menší pozemky. Stále probíhá výzkum, které, výzkumné projekty, které bude třeba posoudit v příštích letech. Jak se používaly nové technologie pro monitoring environmentálních a klimatických požadavků jako cross compliance a e, pro některé programy rozvoje venkova. Viděli jsme, že pokrok v této oblasti byl pomalejší než u přímých pladeb. Hlavní důvod je, že požadavky mohou být složité a některé se e, nesnadno monitorují na dálku. Máme dvě hlavní doporučení na komisi. Jednak e, podporovat kontroly monitoringem, jak jako kontrolní systém platebních agentur a za druhé lépe využívat nových technologií na monitoring environmentálních a klimatických požadavků. Komise přijala naše doporučení, aby jsme navrhli opatření. Děkuji eh, za pozornost.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 Mnohokrát děkuji. Vážení předsedové, vážení členové výborů, dámy a pánové, děkuji vám za příležitost prezentovat naši zprávu ohledně biologické rozmanitosti na zemědělských plochách. Obdrželi jste naši prezentaci která schrnuje naši zprávu. Kvůli časovým omezením budu stručný, ale doufám, že to bude zajímavé. S vaším dovolením bych se chtěl věnovat následujícím bodům. Proč jsme dělali ten audit, jak, co jsme zjistili a co doporučujeme? Za posledních 20 let konzervace biologické rozmanitosti byla vysokou prioritou v rámci EU i celosvětově a byla snaha o zvýšení priority. Na základě dohod a smluv existuje povinnost chránit biodiverzitu, již dochází k financování aktivit na ochranu rostlin a živočichů. Naší rolí je chránit finanční zájmy občanů EU my hodnotíme, zda prostředky EU a nařízení dosáhly cíle strategie pro diverzitu 2020. Řešili jsme to také v rámci koronavirové krize, která sice dominuje veřejné diskuzi, ale biodiverzita by pro nás měla být také důležitá. Navštívili jsme pět členských států, s různými profily, pokud jde o biodiverzitu Kypr, Německo, Irsko, Polsko a Rumunsko. V dalších devíti členských státech jsme dělali průzkumy u jejich národních agentur a orgánů. Dělali jsme také rozhovory s Evropskou agenturou pro životní prostředí, s komisí, se zemědělci, a na závěr v říjnu 2019 jsme uspořádali diskuzní panel s odborníky v této oblasti, pokud jde o zemědělství, zprávu a další. Takže hlavní zjištění zjistili jsme nedostatky v designu strategie biodiverzity 2020 a v jejím monitorování. Například jsme zjistili, že komise nadhodnocuje své výdaje na biodiverzitu. Někde to bylo na vyšší úrovni, než navrhuje metodologie OECD. Někde nejsou jasné důkazy, že je to skutečně prospěšné pro biodiverzitu. Dále jsme zjistili, že přímé platby SZP, které představují 70 SZP, mají omezený dopad na biodiverzitu v zemědělství to sankční schéma nemá přímý dopad. Požadavky se týkají všech zemědělců, pokud ty jsou nízké. Systém používaný na odměňování zemědělců pro další opatření navíc neměly moc velký dopad. Nástroje EU pro rozvoj venkova mají větší potenciál než přímé platby, obzvláště agriklimatická opatření a platby v rámci Natura 2000. Ale agri-environmentální opatření, která jsou přístupnější a populárnější mezi zemědělci, také nejsou tolik efektivní pro biodiverzitu ty, ta bioschémata jsou běžnější, ale stále je zde prostor pro zlepšení. Celkově SZP zatím byla nedostatečná v zabránění poklesu biologické rozmanitosti. Je to velká hrozba pro obojí, jak pro zemědělství, tak pro životní prostředí. Na závěr bych chtěl stručně schrnout naše hlavní doporučení. V první řadě zlepšit koordinaci a design strategie biologické rozmanitosti po roce 2020. Proto musí být výdaje lépe zacílené. Dále zvýšit přispívání přímých plateb k biodiverzitě a dále vyvíjet spolehlivé ukazatele pro vyhodnocování dopadů SZP na biodiverzitu. Dále bych chtěl zdůraznit, že komise plně akceptovala všechna naše doporučení. Na závěr bych vám chtěl připomenout, že komise zveřejnila svou novou strategii do roku 2030 v květnu tohoto roku, několik dní předtím, než jsme zveřejnili naši zprávu. Ta nová strategie nebyla tedy v působnosti našeho auditu. Ještě se pořád připravovala, když jsme auditovali tu předchozí strategii, proto se k tomu nemohu vyjádřit. Ale mohu říci, že jsme se podělili o svou práci s komisí letos v lednu.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 Mr. Lackner, please press the speak button at the bottom of your page, sir. Okay, I hope you can hear me. And I still need to share the right... Doufám, že mě slyšíte. Musím se podělit o tu správnou obrazovku. Vidíte nyní mé slajdy? Ano, ale nevidíme vás a pokud vás tlumočníci nevidí, tak vás nemohou tlumočit. Dobře, takže já přestanu sdílet obrazovku a budu to prezentovat ústně, což je také v pořádku. V první řadě děkuji za příležitost hovořit před těmito třemi důležitými výbory, které mají bohatý program tento týden a příští týden. Já jsem poslouchal připomínky účetního dvora, pročetl jsem si celou tu speciální zprávu a v první řadě mohu souhlasit z vědeckého hlediska víceméně se vším, co je tam napsáno. Je to eh, vědecky přesná a hloubková speciální zpráva a reflektuje tu vědeckou literaturu, alespoň pokud já vím. Pokud jde o ty závěry, pan Viorel již některé závěry prezentoval. Uh, já bych se zaměřil na čtyři hlavní výroky. Přímé platby mají neutrální až negativní dopad na biologickou rozmanitost, obzvláště když se podíváme na vázané platby, které mohou na to mít negativní dopad, ale slyšeli jsme také případy z Bulharska, kde řekněme na obdržení přímých plateb eh, zemědělci museli uh, Eh, vykácet eh, různé křoviny stravních porostů, což mělo negativní dopad na biodiverzitu. Již to bylo napraveno, ale měli bychom se tomu dále věnovat a vyšetřovat to. Ani u těch nevázaných pladeb si nejsem úplně jistý. Obecně samozřejmě ten dopad je neutrální a ta cross-compliance tam má velice malý dopad, ale velice obecný, jak říkal pan Viorel. Pokud jde o tu ekologizaci a o ty oblasti v ekologickém zájmu, ty mají dopad, je to zajímavý nástroj, ale bylo to rozředěno a jsou tam určité možnosti, které nejsou vůbec efektivní, nemají dopad na biodiverzitu. Uh, a ty zabírají 75 těchto ploch EFA na evropské úrovni. To znamená, že jejich většina je neefektivní, takže vynakládáme příliš mnoho peněz na tento nástroj, který ve finále nefunguje. Natura 2000, agri-environmentální opatření a také programy pro ekologické zemědělství mají pozitivní dopad. To můžeme ukázat i v našem vlastním výzkumu, obzvláště ta tmavozelená opatření a je to naprosto správně uvedeno v té zprávě. A samozřejmě záleží na tom programování. Výdaje na biodiverzitu v rámci SZP jsou nadhodnoceny, to je také náš dojem, například ekologizace, tam je to 40%, podle nás je to pouze dva, z 12% relevantní, pokud jde o biodiverzitu. A to je samozřejmě něco, co je možné zlepšit a mělo by být zlepšeno. Na závěr, a to jde trochu dále, některá doporučení, která jsou v souladu s tou zvláštní zprávou EUD. Potřebujeme lepší koordinaci, samozřejmě lepší zacílení těch environmentálních programů a ekoprogramů. Já slyším ze strany komise, že je zde velká ochota uvažovat o těchto záležitostech, ale na závěr členské státy a parlament musí přijímat ta správná rozhodnutí a nejenom si zvolit řešení, které umožní všechno možné, to by bylo jenom opakování toho nefunkčního přístupu ekologizace. Environmentální a poradenské služby potřebují lepší ukazatele, lepší monitorování, vědci musí mít přístup k ukazatelům. Ukazatel NIV je důležitý HNV, ukazatel HNV je důležitý. A to bylo také správně popsáno. Potřebujeme inovativní přístupy pro zemědělce. A ještě na závěr obecné připomínky. Jak jsem si prostudoval ty předložené pozměňovací návrhy velice podrobně, tak tato reforma by mohla selhat, pokud jde o biodiverzitu. A důsledky budou takové, že životní prostředí se nezlepší, nedosáhneme ty cíle biodiverzity a Natura 2000 se nezlepší. Bude, budou probíhat škody na životním prostředí, budou pokračovat. Zemědělci jsou ponecháni sami na pospas potřebují lepší podporu a e, musíme také podporovat zemědělce, obzvláště v Bulharsku a Rumunsku. A daňoví poplatníci tady ztrácí přehled, protože v rámci SZP se tady dělá hodně, co není vlastně vědecky opodstatněno a ve finále je třeba vynakládat další a další prostředky. Existuje řada vědeckých výsledků, takže eh, máme dostatek znalostí a důkazů a my jako vědci samozřejmě si ceníme této práce, víme, jak je obtížné rozhodovat, ale myslím si, že SZP by mohla být mnohem lépe zaměřena na životní prostředí a zatím máte čas to ještě znovu zvážit a rozhodnout se lépe a e, znovu e, změnit to navrhované naředění nebo rozmělnění. Děkuji a těším se na vaše otázky. prezentarea făcută, iar acum din partea DGA. Um. Eh, nyní dám slovo panu Priérovi Basku z generálního ředitelství pro Agri. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že eh, mám příležitost reagovat na zprávu Eh, účetního dvora, tak nejdříve tedy k těm eh, novým technologiím a tak dále, k tomu této zprávě. Eh, chtěl bych začít poděkováním účetnímu dvoru za velmi konstruktivní zprávu. V, podle nás je to velice důležitý příspěvek k modernizaci společné zemědělské politice. A musím říct, že my jako Evropská komise jsme přesně naladěni tím samým směrem. Chceme, aby nové technologie eh, prospívaly farmářům, prospívaly veřejnému sektoru, ale také životnímu prostředí. Komise tedy z tohoto důvodu akceptuje všechna doporučení, která se v této zprávě nacházejí a pracujeme na jejich implementaci. Ano, eh, máme pořád co zlepšovat, a komise tedy souhlasí s tímto pohledem. Podle nás tady máme dvě cesty, po kterých jdeme paralelně. Jednak je to posilování našich technologických schopností, to znamená získávání informací a práce s nimi. A to samozřejmě se teď promítná do eh, vývoje chytrého algoritmu a možná také za použití Eh, také eh, umělé inteligence s použitím eh, satelitů, dronů, možná smartfonu a tak dále. Do budoucna to zřejmě také přispěje k tomu, abychom mohli rozšířit zdroje dat. Můžeme používat tedy satelitní senzory, používat internet věcí, senzory a tak dále. Nicméně je třeba, aby se ještě dále e, zkoumalo a toto bude jedna z priorit komise, e, která pomůže naplňovat naše ekonomické i environmentální ambice. Také chci říci, že opatření pro e, společnou zemědělskou politiku musí být, musí být jaksi uživatelsky přátelským způsobem navržena. Neměly by tam být nějaké komplexní intervence, mělo by být monitorování, využívání nových technologií. A myslím, že je tady eh, to dobrá příležitost pro to, abychom eh, se vrátili k pravidlům eh, pro to, kdo má a kdo nemá nárok na podpory. Já myslím, že lecos už bylo dosaženo a mohu říci, že v této zprávě eh, je to sepsáno tak, že skutečně věříme, že můžeme dosáhnout situace typu win-win, to znamená, že to bude jako prospěchu všech účastníků eh, společné zemědělské politiky, i když eh, jsou zde cíle, které mohou vypadat na první pohled protichudně. My chceme tedy podpořit farmy, podpořit jejich udržitelnost, můžeme redukovat administrativní náklady a můžeme pomoci farmářům v tom, aby eh, splnili pravidla a nemuseli být penalizováni. Na závěr já bych chtěl ještě říci, že se domnívám, že nové technologie jsou klíčem eh, k investicím do nového zemědělského sektoru v 21. století a komise v tom bude podporovat členské země. Samozřejmě spoleháme se také na podporu Evropského parlamentu a to eh, zejména ve dvou oblastech. Za prvé Eh, to bude právní rámec budoucí zemědělské politiky. To znamená, že je třeba, aby eh, tam bylo povinně zahrnuto, zahrnuto eh, hlídání, respektive sledování ploch a de facto mělo by to být v podobě nařízení, tak aby se to zavádělo najednou v celé Evropě. A kromě toho, a to tedy je pragmatická úvaha, zasnělo to i z ústředního dvora, my víme, že eh, ne každá administrativa je eh, připravena tedy přijmout toto všechno a poskytovat informace, ale eh, de facto my musíme tímto směrem jít a já doufám, že vám vy můžete pomoci to, aby se tyto technologie více akceptovali a rychleji šířili. A jestli dovolíte ještě pár vteřin k té druhé zprávě o biodiverzitě, což je velmi důležitá zpráva. Já bych chtěl říct velmi stručně, že komise samozřejmě podporuje eh, biodiverzitu, její uchovávání a podporování na zemědělské půdě. Toto je jedna z hlavních výzev, které čelíme v EU, ale i globálně. Jak už bylo řečeno, komise má klíčovou ambici, které říkáme European Green Deal, tedy zelená dohoda, která eh, byla přijata v loňském roce a de facto je to naše strategie pro diverzitu až do roku 2030. A komise si v této souvislosti stanovila řadu důležitých cílů, které jsou důležité pro posilování biodiverzity. Čili chtěl bych říci, že opravdu děkuji komise za tuto zprávu o biodiverzitě a zemědělské půdě. Je to skutečně v souladu s tou naší eh, připravovanou strategií pro biodiverzitu. Eh, ještě bych chtěl eh, říci další věc, a sice domníváme se, že současná zemědělská politika a strategie pro biodiverzitu eh, přispívají k tomu mm, nástroji na obnovu a posílení biodiverzity. To je vlastně ta cross-compliance a ten takzvaný greening. My tedy Eh, víme, že 10 zemědělské půdy eh, už nepoužívá pesticidy v Evropské unii. Také máme eh, podporu pro šíření nových poznatků, ale to je tedy všechno dobře, ale není to ještě dost. Je to vlastně úkol pro budoucí Eh, společnou zemědělskou politiku, která by měla být daleko ambicioznější, bude mít nové nástroje a budou tam posíleny podmínky, tedy podmíněnost poskytování eh, podpor. A eh, dojde k jakési křížové integraci mezi společnou zemědělskou politikou a e-, environmentální legislativou. Do, do budoucna my tedy věříme, že návrh komisařů eh, doufáme eh, udělá hodně, možná dokonce i zvrátí eh, ten negativní trend v úbytku biodiverzity na zemědělské půdě. A samozřejmě úkolem parlamentu je dále ještě zlepšit návrh komise. Děkuji vám za pozornost.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 He has been disconnected. Byl odpojen. Takže budeme pokračovat paní Viola von Kramonta Bodel na dvě minuty. Děkuji účevní eh, dvůr a také pan Lachner a další eh, vědecké eh, důkazy zemědělské politiky, která neplní cíle biodiverzity, což je další důkaz o tom, že to je bohužel jeden z mnoha problémů. Německá akademie věd zveřejnila zprávu, která jde stejným směrem. Degradace ekosystému je velkým problémem to je dokumentováno mnoha známými vědci z celé Evropy. Jeden citát. E, situace je dramatická. Vzhledem k tomu, že mluvíme jménem výboru KONT, tak to není jenom pokles diverzity, ale otázka špatné alokace evropských fondů. A proto naším úkolem je tady zveřejnit zdroje špatně um, zpravovaných mm, evropských peněz. Mnoho z vás se zabývá SZP už nějakou dobu, je to asi největší individuální sektor e, z evropského rozpočtu za poslední MFF to bylo 400 miliard euro. Sledem k rostoucím výzvám v zemědělství musíme e, se poučit z minulých chyb a špatné alokace fondů. Budoucí e ZP musí zlepšit efektivitu, pod, včetně zvýšení biodiverzity. Když se podíváme na stávající jednání o e ZP v parlamentu, v radě, všimnete si, že téměř žádné z doporučení zvláštní zprávy jako nebo dal, jiných vědeckých institucí byly zohledněny. Nové SZP, tedy obnové období je před námi a bude důležité neplýtvat další peníze na neefektivní opatření. Musíme místo toho vypracovat koherentní přístup Farm to Fork, novou bio, strategii biodiverzity s větším procentem opatření povinných biodiverzity Eh, otázka takzvaně neproduktivní půdy bude eh, znovu definována. Eh, budoucnost dvou, obou pilířů EZP bude potřebovat značné zlepšení. Jak je ve zprávě, tak nejefektivnější způsob jsou programy z druhého pilíře. Místo toho, aby zůstaly stranou, nové reformní agendy, tak by bylo dobré informovat strategii Farm to Fork a biodiverzity biodiverzitu. Potřebujeme mainstreamovat biodiverzitu a nepodporovat špatnou praxi. Eh, komise potřebuje eh, zlepšovat metodologii, abychom všichni věděli, jaké jsou výsledky ZP. Ta zpráva ukazuje jasně, že strategie nejsou koordinovány, pozitivní výsledky se obtížně měří. Nicméně my nemluvíme o mm, e, promarněných příležitostech. E, ten ztráta byla dramatická v posledních období a stávající ZP k tomu aktivně přispívá. Tato praxe musí skončit. Musíme efektivně e, e, můžeme efektivně tedy financovat ztrátu biodiverzity dalších sedm let. Ke zvláštní zprávě komparativní lokast, to je velmi aktuální zpráva, je důležité eh, udržet nízké implementační náklady i v příštím MFF. Eh, dobré fungování orgánů členských zemí je klíčové pro kohezní politiku, která plní své cíle. Zjednodušení jsou důležitým krokem správným směrem. Ale tato zpráva ukazuje, že ty orgány budou muset připravit na komunikaci, eh, na to, jak zlepšit komunikaci mezi komisí a orgány členských zemí. Teď začneme eh, teď jsme tady měli zpravodaji z NV Agri Account a jako další dostane slovo pan Michal Vejzik. Prosím, respektujte ty dvě minuty, jinak ne, se nedostane na všechny. Já se tedy obrátím na pana Jura. Vy jste řekl, že um, ne, mm, dopad na biodiverzitu těch eh, opatření na eh, přímé platby buď negativní nebo neznámý. Nicméně z těch 6 milionů eur eh, je první pilíř, jsou, je příspěvek na biodiverzitu. Ve stávající reformě byly aplikovány některé greening praktiky, některé byly nahraněny, nahraděny ekvivalentními programy, které neměly potenciál lepších výsledků. Jak tedy máme vnímat vaši výzvu zajistit, aby všechny nástroje EZP byly, byly ambicioznější a zajistily větší biodiverzitu než nástroje dostupné v předchozím období? Jak je důležité sladit strategické plány s, s bio, cílem biodiverzity a Farm to Fork eh, strategy, cross compliance, užitečné byly eco-steams, je kredibilní eh, počítat něco z prvního pilíře jako výdaj na biodiverzitu. My máme první hlasování příští týden na jasný signál z rady je větší flexibilita v učební fázi eh, implementace ekoským, eh, oslabení kondicionality neproduktivních prvků a umožnit některé produktivní využití s tím, že SZP bude zelenější. Myslíte, že tento vývoj je problematický? Děkuji. Simon Schmidt, Sim, paní Simon Schmidbauer. Vážení kolegové, um, Biodiverzita a udržitelné zemědělství jsou předpoklady a e, podmínky života pro všechny farmáře. Pol, dvě třetiny rakouského zemědělského rozpočtu jde na rozvoj venku a u nás e, více než 80 e, podniků dobrovolně přijímá opatření. U nás jsou to ti drobní zemědělci, kteří zachovávají eh, biodiverzitu. To je pro ně samozřejmost. V závěrečných jednání s SZP eh, to vypadá, že zelená architektura eh, je nejdůležitější. Eco Schemes v prvním pilíře by měly vytvořit větší prostor pro eh, biodiverzitu, ale my tady trošku ztrácíme vyváženost. Společná zemědělská politika má ambiciozní ekologické cíle, ale mm, nesmíme zapomenout na ekonomické a socioekonomické cíle. Musíme je bránit. To znamená, nejenom jenom zdravé podniky a hospodářství budou schopny udržitelně investovat a přispět k biodiverzitě. A to teď nefunguje. Když podíváme na naše bilance a rozpočty a vidíme tam červená čísla a náklady nejsou kryté, mm, potřebujeme spravedlivý příjem, zvyšovat konkurenceschopnost. To je mm, důležité, pokud chceme uchovat ty podniky při životě. Takže prosím, dělejte poctivou politiku, protože pokud budeme eh, vytvářet rámcové podmínky, které se nebudou hodit eh, k eh, na existující podmínky, tak budeme místo toho jíst maso dovážené z, z, daleka produkované CO2 a to není cesta. Že prosím, jednejme spolu, pochopme se navzájem a stanovme si reálně dosažitelné cíle, rozumné rámcové podmínky Eh, takže eh, pomozme eh, větší udržitelnosti, biodiverzitu a bezpečnosti potravin. Děkuji. Senor Kristoforo, lo tenemos... Děkuji. Pane Kristoforu, vy jste na seznamu, ale nejsem si jistá, jestli jste připojený. Ne. Takže budeme pokračovat. Paní Guteland, jíte Guteland, dvě minuty.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 I, will try to uh, log out. Já se pokusím odhlásit a přihlásit ještě jednou. V tom případě dobře, budeme pokračovat a pak se vám vrátíme. Paní Isabel Cavadas, máte dvě minuty. Adelante. Adelante. Yeah, yeah, I'm here. Yeah, sorry. <laughs> um... Dobře, omlouvám se. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla poděkovat za práci na této zprávě ohledně biologické rozmanitosti. Je to skutečně velice užitečné a také děkuji za prezentaci pana Stefana dnes odpoledne. My samozřejmě Víme, že kroky na ochranu biodiverzity jsou urgentní, stejně jako potřeba silného přístupu, který vyváží náš celý vztah k životnímu prostředí. A je třeba skutečně navrhnout ta správná opatření, která zlepší biodiverzitu a zabrání ztrátám a po přečtení vaší zprávy mám několik otázek na vyjasnění určitých pochybností. Vy tam řešíte sledování biodiverzity jako jeden z těch problémů. Je tam nedostatek eh, kvůli tomu, že se používají pouze tři koeficienty, 0% a další. co by byl tedy nejlepší způsob, jak toto podle vás řešit? A druhá otázka. Evropská agentura pro životní prostředí jasně identifikuje intenzifikaci zemědělství, jak vy také zmiňujete ve své zprávě, jako jednu z hlavních příčin ztráty biodiverzity na zemědělské půdě. A také identifikuje další problémy, jako je opouštění těch pozemků, jejich ponechávání. Jaký dopad to má na biodiverzitu? Mnohokrát děkuji. Ano, mnohokrát děkuji. Jute Gutaland. Teď vás vidíme. Máte dvě minuty. ale teď vás zase neslyšíme, bohužel. Bohužel vás neslyšíme. Pokud jste si zapnula sluchátka až poté, tak musíte refreshovat tu stránku. Bohužel vás pořád neslyšíme. Můžete si odpojit sluchátka? Ano, teď vás slyšíme. Dobře, děkuji. Vážení kolegové, není pochyb o tom, že my jako EU e máme odpovědnost a musíme dělat více na ochranu našich ekosystémů a biologické rozmanitosti. Věda hovoří jasně prohráváme v bitvě o zachování naší biologické rozmanitosti, jak v divoké přírodě, tak v zemědělské krajině. Ten pokles je prudký a dochází k němu všude. Technologie nám může skutečně pomoci a děkuji vám za tu zprávu, která ukazuje její význam. Za, pro skupinu SND je jasné, že digitalizace a rozvoj nových technologií hrají klíčovou roli jak eh, v plnění zelené dohody, tak konkrétně v umožňování zeleného, efektivního a udržitelného hospodářství. Z těchto zpráv účetního dvora je jasné, že nevidíme dostatečné výsledky v členských státech, pokud jde o využívání těchto nových technologií a jejich přijímání. Do velké míry je to otázka umožňování kompatibility a modernizace stávajících struktur v rámci stávající SZP a pokrok technologie. Například ty výkonové, výkonnostní ukazatele v rámci SZP nejsou z velké části navrženy pro přímé monitorování prostřednictvím dat Sentinel. To je naprosto jasné. Potřebujeme tady podrobnější pokyny ze strany komise. Ale musí být to navázáno také na naše finanční pobídky v sektoru zemědělství. Pokud Evropa myslí vážně radikální zlepšení naší pověsti a našich úspěchů, pokud jde o biodiverzitu a zemědělství, tak musíme optimalizovat naše finanční proudy do SZP, finanční toky do SZP s tímto cílem. Tady samozřejmě mám na mysli přímé platby. Tyto obrovské částky peněz daňových poplatníků musí samozřejmě být plně v souladu s cíly zelené dohody a tím také zlepšovat biologickou rozmanitost potřebujeme holistický přístup k těm různým nástrojům, které máme k dispozici a musíme zajistit, aby společně působili ke stejnému cíli. Naše programy a strategické nástroje musí přispívat k sobě navzájem. Podmíněnost v rámci SZP je tady klíčová, obzvláště aby bylo zajištěno, že přímé platby budou vyčleněny také na eh, přizpůsobování, pokud jde o směrnici o snížení používání pesticidů. Do roku 2030 je cíl snížení o 50 eh, pokud jde o rezidua. Používání pesticidů se ale od roku 1996 zhoršilo za těchto 24 let. To je nepřijatelné a skutečně je na čase, abychom pracovali pro biodiverzitu a začali využívat veškeré nástroje, které máme k dispozici. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní předám slovo sama sobě jako stínové zpravodajce ke stanovisku o využívání zobrazovacích technologií. Nejprve bych chtěla poblahopřát účetnímu dvoru, obzvláště panu Milionisovi k této zprávě. Ta zpráva pro mě byla velice zajímavá, možná bych mohla zdůraznit některé nejrelevantnější aspekty. Chtěla bych zdůraznit, že v tuto chvíli jsou uh, prováděny inspekce v terénu pouze pokud jde o 5 příjemců. S tím zobrazováním a automatickým sledováním bychom mohli pokrýt celou populaci zemědělců. A to je samozřejmě obzvláště zajímavé pro náš výbor. Další zajímavá oblast je, že tato technologie umožňuje možnost napravit ty, ta prohlášení ze strany zemědělců, když jim platební agentury pošlou určité varování je důležité, abychom se přesunuli k dynamičtějšímu přístupu ke sledování, který umožňuje nápravy spíš, než bychom potom dodatečně museli postihovat nějakými sankcemi ty zemědělce. Takže je to vlastně situace obou straně výhodná. Nové technologie si myslím, že nám pomohou zmírnit administrativní náklady, že bychom mohli zacílit ty kontroly na místě, jenom tam, kde je to skutečně potřeba, kde jsou závažné nedostatky. Tyto nové technologie neprospívají pouze úřadům, ale také zemědělcům. Zemědělci mohou schromažďovat údaje, které jim mohou pomoci s inteligentním hospodářstvím. 10 až 12 tam je negativní dopad a to musíme Eh, té chyb, je tam ta chybovost a tu musíme snížit. A možná bychom měli revidovat kritéria pro podmíněnost, aby byly více v souladu s novou SZP. A dále souhlasím s účetním dvorem, když říkají, že členské státy by měly poskytovat více pobídek členským státům na využívání těchto technologií, protože to povede k efektivnější SZP a k lepšímu hospodaření s rozpočtem EU. Děkuji. Děkuji a nyní Teď budu hovořit zase jako předsedkyně a chtěla bych dát slovo paní Marii Grapíny. Marie, jste tady? Měli jsme problém předtím s vaším připojením. Jsme teď schopni se s vámi spojit, Mario? No. Maria, lo siento mucho, pero como... Omlouvám se, ale opravdu vás neslyšíme, paní Krapiny. Ano, eh, vy jste nám tady eh, poslala své připomínky a já je tady přečtu mimo eh, místo vás. Jsem velice ráda a těší mě ty hlavní, ta hlavní zjištění zprávy je zachovávání biodiverzity to je skutečně výzva, kterou, které se musíme věnovat všichni a to bez výmluv. Aspekt biodiverzity ve společné zemědělské politice eh, tvoří velkou část eh, evropského rozpočtu. V současné době je to 66 milionů a stále tedy je možné jít dále. Jakožto členka výboru pro rozpočtovou kontrolu mě zajímá finanční perspektiva. A ten princip, podle kterého podporujeme biodiverzitu, je součástí současné zemědělské politiky Ehm, máme určité indikátory a máme určitá jednoduché opatření a teď je třeba, abychom se více zamysleli nad finančním řízením. Dá se říci, že eh, současné informace o biodiverzitě nejsou úplně spolehlivé. Navíc nemáme eh, žádné jasné cílové hodnoty. Eh, nicméně všechno se dá řádně sledovat. Problém je, že komise a členské země nevyužívají všechny nástroje, které mají k dispozici. A to skutečně je třeba změnit, je třeba eh, přijmout silnější opatření. A samozřejmě chce to odbourávat byrokracii a posilovat finanční nástroje. A když se zamyslíme nad dlouhodobou perspektivou, je třeba aby členské země předložily ambiciozní strategické plány, abychom tedy eh, dosahovali nejen těch ekologických cílů, ale také zabezpečovali eh, zásobování potravinami a také biodiverzitu. Eh, měli bychom mít nový způsob vyplacení podpory právě směrem k biodiverzitě. Já bych tedy ráda věděla, jak naši eh, členové tedy vidí, jak by to mělo vypadat do budoucna, zejména pokud se týče nové podoby společné zemědělské politiky. Děkuji, Marie. A teď se dostáváme k paní Soraya Rodriguez. Máte dvě minuty, pokud tedy jste připojena. Jste, dobře. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já bych se ráda zastavila u té zprávy k biodiverzitě. Já jsem velice ráda, že účetní dvůr tuto speciální zprávu eh, vypracoval. Nicméně eh, myslím, že eh, je částečně negativní. Ty závěry jsou velice složité a abychom byli schopni zlepšovat biodiverzitu, Eh, museli bychom být schopni dobře měřit výsledky, ale podle této zprávy to moc nedokážeme. Pokud se týče dostupných dat, zejména eh, v oblasti biodiverzity, tak ta nejsou příliš, eh, příliš spolehlivá. A pokud se podíváme, jakým podílem se biodiverzita podílí na společné zemědělské politice, tak to skutečně není mnoho. Členské země by měly mít projekty pro rozširování biodiverzity ve druhém pilíři. Některé tady jsou, ale bohužel zdá se, že nejsme schopni měřit jejich dopady. Ta zpráva říká, že nemáme řádné dopadové indikátory. No a dále se ve zprávě praví, že komise pravděpodobně přeceňuje své odhady o tom, kolik se do té biodiverzity skutečně dává v letech 2018 až 2020 tak eh, tam jsme měli poměrně malé číslo a zhruba tři tisíce eh, pět eh, tři a půl milionu eur šlo tady ze společné zemědělské politiky a navíc opravdu ty dopady nejsme schopni prokázat nebo řádně Eh, posoudit. Eh, zhruba 10 přímých pladeb šlo na ekologickou kondicionalitu, ale opět eh, komise není schopna změřit, nakolik pozitivní ten dopad byl, takže my opravdu nevíme, kolik peněz dohromady z rozpočtu společné zemědělské politiky proudí právě do posilování biodiverzity. A dále máme tedy systém sankcí, Účetní dvůr se zabýval příklady v eh, pěti členských zemích, zkontrolovali jeden milion farmářů, kteří zavádějí dobrovolně eh, určitá ekologická opatření na svých farmách a z toho milionu zhruba 6 eh, tisíc bylo trestáno finančními postihy. A de facto ty postihy znamenají, že jejich přímé platby byly kráceny zhruba o 1,5%. Takže skutečně tady eh, nedaří se nám plnit cíle, nedaří se nám eh, stanovovat eh, indikátory, takže musíme zlepšovat. Děkuji. Tak samozřejmě paní předsedkyně říká, bylo by dobré, kdybychom byli schopni dodržovat čas a teď je na řadě další řečník. Eh, Děkuji. Mm, Evropská komise navrhla, že Eh, vyloučí eh, regiony, které mají přirozené nevýhody a mm, to je na základě stanoviska účetního dvoru, protože to nemá ekologické mm, přínosy. Nicméně eh, účetní dvůr nepředložil hodnocení dopadů na tuto, pro tuto pomoc. Já mm, vás žádám, abyste se podívali na bod 35 té zvláštní zprávy. Stanovisko účetního dvora. Um, <clears throat> podobně jako dvě další zprávy, na které se odvolávám. E, jsou to obtížné horské oblasti, ostrovní oblasti nebo ultrapeliferní oblasti. Ta podpora je zásadní pro zachování biodiverzity mnoha těchto regionů a boj proti požárům, katastrofám přírodním. Proto vás žádám o podporu mého pozměňovacího návrhu, který jsem předložila s kolegou ke strategickému plánu, abych tato kapitola mm, rozvoje venkova mm, o, co, o čem mluvíme. Znevýhodněné oblasti jsou zóny, kde e, pokračuje e, zemědělství, e, ukladňuje se tam, ukladňuje se tam karbon. Jsou to zóny, kde, které umožní mm, biodiverzitu, některé druhy se tam živí a podobně. Je třeba Mm, pokud eh, tyto zóny tedy eh, musí být uznány, protože mají velký význam pro biodiverzitu. Toto zemědělství je velice křehké a je nutné a dobré pro eh, biodiverzitu. Děkuji, Martina Dlabajová.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 Marco Dreosto. Marko. Pane Dreosto. Zmočněte prosím mikrofon. Na dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dnes mluvím jako zpravodaj eh, pro biodiverzitu ve výboru Envy. Já chci především poděkovat za vaši přesnou analýzu pravidel SZP, které jsou neefektivní, co se týče ochrany biodiverzity. Proto potřebujeme eh, fungovat kredibilně a skutečně tedy e, přispívat k biodiverzitě a proto potřebujeme věnovat prioritu e, farmářům a jejich združením. A mm, některým typům fauny a flory. E, biodiverzitu nestačí jenom chránit, musíme ji zvětšovat tak, aby farmáři a majitelé pozemků eh, se dostali ke zdrojům a mohli zlepšovat tento proces. Omlouváme se, ale špatně slyšíme. Musíme to dokázat v rozumné dobném čase a, a pomoci zemědělcům v celé EU. Vzhledem k Mm, musíme tedy bránit tomu, aby ti nejvíce ohrožení ještě o něco přišli. E, ti, kteří nemají tak velký dopad na e, no, životní prostředí. V nové analýze se chci zeptat, jaká opatření byla doposud přijata, která byla nejefektivnější e, pro biodiverzitu. Také se chci zeptat eh, specificky tedy eh, ti farmáři, majitele půdy, eh, co můžeme udělat, aby pokračovali v ochraně biodiverzity? Grace Sullivan na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se budu zaměřit na zprávy Ušedního dvora na dopad eh, SZP na biodiverzitu a ehm, zemědělskou půdu. Máme deset let předtím, abychom zabránili masovému vymírání biodiverzity. To je kontext, v kterém eh, fungujeme. K té zprávě chci se obrátit na pana Stefana. Vy jste řekl, že pokles biodiverzity ehm, mm, eh, je hrozba je pro farmáře samotné. Já vím, jak ptáci a opilovači jsou důležité. Mm, eh, tak farmáři sami podporují biodiverzitu na svých pozemcích, ale my víme, že pravidla a odměny za to řídí jejich chování. A z této zprávy je jasné, že stávající EZP z roku 14 až 20 nebyla dobře navržena komisí, aby adekvátně podpořila naše farmáře eh, při ochraně a obnově biodiverzitě. Pán Stefane, chci, abyste odpověděl na následující otázku. Souhlasíte, že stávající EZP skutečně nefunguje ve prospěch biodiverzity? Souhlasíte, že pokud nezajistíme, aby příští EZP byla radikálně jiná, co se týče ochrany přírody, tak eh, zemědělská politika EU bude selhávat i nadále a komise proto selže eh, ve plnění svého vlastního zeleného dílu. Nebudu zacházet tedy do eh, konkrétních bodů, ale je tady zjevný nedostatek koordinace mezi politikou a strategií EU. Dobrým příkladem toho je, že strategie biodiverzity 2020 nestanovila měřitelné cíle pro zemědělství. Každopádně se z toho musíme poučit. Pane Stefane, souhlasíte s tím, že cíle strategie biodiverzity 2030 budou plně integrovány do příštího SZP efektivním způsobem, pokud se chceme poučit z této zprávy a zabránit dalšímu poklesu biodiverzity na zemědělské půdě EU. To říkám v kontextu Eh, klimati- stavu klimatické nouze. Nemůžeme si eh, dovolit a stále poslouchat stejné prezentace za sedm let. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní, paní předsedkyně. Pa, Dita Paulus, děkuji, paní předsedkyně, za možnost tady promluvit a děkuji také za protože mi Anna dala její slot. Podle zpráv um, environmentální agentury EU, s, e, která vyjde příští týden, kterou jsme již viděli, EU e nesplnila téměř žádné ze, ze svých cílů e, v biodiverzitě. Například ptactvo kleslo 50% a pokles populace hmyzu, celková čísla i počty druhů eh, klesly pro zemědělství, eh, pokles opilovačů, eh, jsou to včely nebo čmeláci, tak to by mělo být skutečně výzvou ke, zvy, ke znepokojení. Nebylo tady doporučení totální revize ZP, ale návrh, o kterém bude tento parlament hlasovat, je ještě slabší v té kondicionalitě než staré ZP, takže kde eh, vlastně berete ty odpovědi, eh, když říkáte, že posloucháte účetní dvůr a implementujete jejich doporučení. Také profesor Lackner nám eh, řekl svůj názor na zvláštní zprávu účetního dvora, která odráží vědecké důkazy a potvrdil, že přímé platby mají negativní vliv na biodiverzitu. Já jsem skutečně tedy zmatená, když Mm, chvalujeme zprávu účetního dvora, tak komise nicméně se rozhodla, že zachová zcela neefektivní návrhy k SZP, které dále zhorší biodiverzitu uh, evropských farem a chce se zaměřovat na výzkum a technologii jenom. A čeká na zázraky. Jsem zděšená, že uh, tady, jak se zdá, je konsensus mezi největšími frakcemi FP, že příroda která je e, základem našího přežití budoucího, závisí na zdravé půdě a funkčních ekosystémech, tak musí ustoupit krátkodobým e, zájmům agriprůmyslu. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Bylo mi řečeno, že se nyní připojil pan Flanagan. Máte slovo, pane Flanagane. Slyšíte mne? Ano? Ale nevidíme vás, nemáme obraz. Ale slyšíte mě. Mohl byste si zapnout kameru, to by pomohlo, protože potřebujeme vidět. Ano, teď všechno funguje, můžete.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 as a key control system. And finally, uh, that we should invite the Commission to make better use of the new technologies for monitoring environmental and climate uh, requirements. and just on the issue of... Uh... A jenom k otázce biolo- té zprávy o biodiverzitě, tam bych se chtěl připojit k tomu, co říkali někteří jiní řečníci ohledně těch nových návrhů v SZP. Uh, těžko eh, lze chápat, eh, jak může komise souhlasit s těmi doporučeními v této zprávě a zároveň stejným způsobem pořád pokračovat s tím, co je navrhováno nyní v té nové SZP. Na, mm, je to prezentováno jako něco lepšího, ale nakonec to bude horší. Děkuji. Paní Viola von Kramon jste na seznamu. Vyslechli jsme si řadu zajímavých názorů poslanců a já velice děkuji za práci účetního dvora a také pana Laknera. Teď jsme si vědomi řady těch problémů. Bylo potvrzeno, že některé dopady jsou nejasné a souhlasím s některými kolegy Nyní je úkolem komise ve spolupráci s členskými státy, aby zajistili, že to měření dopadů bude zlepšeno. Tady v Evropském parlamentu se těšíme na další setkání, kde komise bude prezentovat aktuální údaje o systémech sledování. Zlepšení metodiky je něco, na čem může komise začít pracovat již nyní. Tady v Evropském parlamentu budeme dále bojovat za nový systém SZP, který zajistí, že cíle biodiverzity a ekologizace nejsou pouze něčím, kde jde o zaškrtávání kolonek, že to eh, nebude zvýšená administrativní zátěž pro zemědělce. Musí to být v samotném jádru SZP a ty pobídky se musí více zaměřovat na biodiverzitu. Zemědělci velice dobře znají stav životního prostředí, jsou si vědomi problému, ale pokud je ten systém vybudován si způsobem, kde škodlivé praktiky zemědělské jsou odměňováni, tak v nich budou pokračovat. A to povede ke ztrátě biorozmanitosti, což bude mít také na dopad dopad na kvalitu půdy, vzduchu a také samozřejmě potravin produkovaných na této půdě. Děkuji za tu živou diskuzi a jsem si jistá, že je to pouze jeden krok v delší diskuzi a jsem si jistá, že brzy uslyšíme více o pozitivních dopadech nové SZP. Protože stále ještě máme možnost se poučit z našich chyb a můžeme zlepšit náš systém, abychom zachránili naše životní prostředí. Mnohokrát děkuji. Pietro Fioky, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Většina těch bodů, o kterých jsem chtěl hovořit, již byly zmíněny mými kolegy, takže já udělám něco trochu jiného. V první řadě plně souhlasím s paní Tolere, protože ochrana horského zemědělství a pastev, to je skutečně zásadní, pro, protože to jsou velice delikátní ekosystémy. Další otázka by byla, jak chcete efektivně motivovat zemědělce, aby ponechali určitou část pozemků mimo intenzivní produkci, aby došlo ke zvýšení biodiverzity, protože problém a riziko tady je, že začneme platit zemědělcům za to, že nebudou obdělávat eh, půdu, což je katastrofa. Viděl jsem to před 20 lety na Sicílii a došlo tam ke ztrátě ekonomické produkce a ke ztrátě pracovních míst a došlo i ke ztrátě biodiverzity, takže to byla katastrofa. Takže doufám, že komise má mnohem lepší plán na pomoc biodiverzitě, ale také hydrogeologické stabilitě a tak dále. A poslední připomínka, kterou ještě nikdo neměl, jsou ty in, invozivní druhy, i třeba včetně vlků, jsou mimo kontrolu v některých oblastech Evropy. Samozřejmě způsobí hospodářské škody zemědělcům na jedné straně, ale ani nepomáhají biodiverzitě. Například na severu Itálie tam uh, mizí vrabci, část zbytečně kvůli zemědělské politice, protože přicházejí o část svého prostředí kvůli velice intenzivnímu obdílávání, ale také kvůli vzrůstajícímu exponenciálnímu nárůstu eh, lišek a vran. Takže měli bychom, eh, takže bychom měli také nějak asi zasáhnout do takovéhoto nárůstu biodiverzity. Děkuji, Veronika Vrecionová. Veroniko, jste připojena? Ano? Dobrý, Adelante, dobrý dos den, minutos. Hezky, hezky, dobrý den, paní, paní předsedající, já vás eh, zdravím všechny kolegy z Prahy Děkuji vám za slovo. Já bych ráda mluvila o nastavení přímých pladeb. Mluvil o tom tady také eh, pan eh, Fiorel, zástupce Evropského účetního dvoru, o tom, jak jsou špatně nastaveny. Ta zpráva totiž ukazuje, že biodiverzita klesá s rostoucí intenzifikací zemědělské produkce. My v České republice eh, vlastně máme tu intenzifikaci jednu z největších v Evropě, což je vlastně i důsledkem velikosti farem, které i u nás ta průměrná velikost je největší v celé Evropě. A jedním z nástrojů, který by mohl eh, tento trend zvrátit, protože u nás navíc ještě dochází i k neustále koncentraci tím, že ty větší, velký se neustále zvětšují na úkor těch menších, tak eh, by bylo povinné zastropování eh, těch zemědělských dotací. Eh, jsem přesvědčená o tom, že by to také podporovalo malé, střední firmy, rodinné farmy. A to jsou ty, jak tady již několik předřečníků zmínilo, jsou ty, které, které vlastně i přirozeně eh, hospodaří eh, dalek, i s ohledem na biodiverzitu daleko lépe. My budeme příští týden hlasovat společnou zemědělskou politiku a bohužel vzhledem k tomu, že ani v zemědělský výbor ve svém návrhu nemá povinné zastropování, ani v tom kompromisu, který schválili tento týden, si projednali eh, tři největší politické frakce, není po, eh, povinné zastropování, tak jsem vypracovala pozměňovací návrh, který bude předložen za mou politickou frakci ECR Group – a bude právě eh, nastavovat povinné zastropování eh, těch přímých toho prvního pilíře. A já jsem vám chtěla této příležitosti využít proto, abych kolegy požádala o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a případně by mě zajímal i názor komise. Děkuji. Gracias. Le voy a dar la palabra al señor Buda, que tiene... Děkuji. Chtěla bych předat slovo panu Budovi, protože musí na jiné jednání. Děkuji ehm, všem, kteří si vzali slovo v této diskuse, která byla velmi zajímavá a důležitá. Tato debata jenom zdůrazňuje význam SZP pro garantování naší budoucnosti jako společnosti. Jsem přesvědčen, že pod, díky této diskusi budeme vědět všechno, co potřebujeme, abychom mohli lépe zlepšovat eh, ZP a biodiverzitu. Pan vás. Um, eh, dvě minuty. Kom, um, komise řekla, že pod podporuje zprávu, která ukázala 66 milionů SZP na biodiverzitu e, mělo velného efektu. Pokud komise to skutečně chce vážně dělat jinak, podpořila by specifické alokace 15 miliard na biodiverzitu v trialogu do plen, před plenárkou příští týden komise e, plítvá s penězmi EZP, ale také rada a i členové minulého parlamentu, ty ekologické standardy, eh, takzvané oblasti ekologického zaměření byly oslabeny před minulým parlamentem a radou, že byly, se staly bezvýznamnými. To tež se děje s novými návrhy EZP. Strategie biodiverzity říká, že je potřeba vrátit alespoň 10 oblastí, kde bude vysoká diverzita. a PPSND mají podporovat zelený díl a biodiverzitu, nicméně tyto dvě frakce PPSND společně s Renew vlastně vzali takové kladivo na ekologické ambice návrhu komise. Nové nařízení SZP musí specifikovat minimálně 10 zemědělské půdy. Řečník byl přerušen, prosím, zpomalte. Mluvte pomaleji, prosím. Vědci nám říkají, že to, co musí stát, předtím, než se e, druhy začín, začnou vracet. Měl by to být základní požadavek pro zemědělce, aby dostávali platby se ZP. Nicméně SND a Renew dávají, podávají kompromisní návrhy, které e, omezují prostor no, přírodu na minimálně 5% a omezují to jenom na ornou půdu. Jejich návrh vylučuje 40 zemědělské půdy z požadavku na prostor pro přírodu. EPP, SND a Renew eh, podlehly zemědělské lobby a oligarchům. A já se chci zeptat eh, profesora Lechnera, zda to není šílenství. Děkuji. Eh, pan eh, Vasku, Basku. Pan Basku, dám vám několik minut, protože máme skutečně, už jsme přetá, přetahujeme časově, takže já budu velmi stručný. Chci říct, začít tím, že řeknu to pozitivní, řeknu, že to byla velmi zajímavá eh, diskuse v těchto dvou zprávách, především biodiverzitě a myslím, že ta diskuse ukazuje, že všichni máme stejné ambice a cíle. Um, zajistit tedy transformaci zemědělského sektoru k úplné udržitelnosti, ale také odolnosti a konkurenceschopnosti, protože nemůžeme rozlišovat, nemůžeme být eh, dá, eh, dávat proti sobě tyto tři eh, dimenze. My plně nezdílíme ty, to negativní hodnocení Eh, dopadu SZP na biodiverzitu a životní prostředí. Pokud se chceme skutečně tedy posoudit eh, ZP, tak to musíme na základě faktických scénářů, to znamená svět bez SZP, eh, řada výzkumných institutů na začátku roku 2000 před několika lety zveřejnili zprávy, které ukazují, že bez SZP by došlo k drastickým důsledkům jenom socioekonomicky, ale i ekologicky, protože by byla velká intenzifikace produkce v některých regionech, v jiných regionech byla, byla půda opuštěna. Takže co z toho vyvodit? SZP přispěla ke snížení poklesu biodiverzity a dopadu zemědělství na životní prostředí. A také nás to vede k tomu, abychom se podívali i na další motory biodiverzity, klima, invazivní druhy, přírodní zdroje a tak dále. Musíme se na to, eh, to také brát v úvahu v našich úvahách. Znamená to, že eh, to, co teď máme, je dobré, ne, uznáváme, musíme udělat víc, větší biodiverzitu a proto předkládáme návrh, který podle našeho názoru by mohl sloužit cíli biodiverzity. My slyšíme spoustu kritiky ze strany komise. Ehm, my tady máme mm, Eh, co se týče integrace všech těchto strategií, to by mohlo být určité řešení biodiverzity, ale potřebujeme i podporu, abychom to mohli eh, přeměnit v konkrétní legislativu a zajistit její implementaci členskými státy. Děkuji. Nikolas Milionis, dvě minuty. Účetní dvůr. Děkuji. Já chci zdůraznit eh, to následující. Hlavní potenciální benefit nových technologií není eh, eh, dále redukovat počet chyb, protože chybovost je nyní pod dvěma procenty, ale snížit náklady kontrola administrativní e, zátěž farmářů. Co se týče klimatu a životního prostředí, nové technologie mohou zvýšit compliance farmářů s různými pravidly, greening, e, ekologická opatření. Preventivní kontroly mohou být zavedeny aby varovali farmáři, dali jim šanci napravit tu situaci, aniž by dostali sankce. A mm, na závěr nové technologie jsou také nezbytné na posouzení mm, výsledků opatření EU a dopadu SZP e na životní prostředí. Děkuji vám. Děkuji, pan Stefan. Dvě minuty. Ještě jednou děkuji vážení členové výboru a děkuji vám paní von Kraml za její prezentaci a profesorovi Lacknerovi, který potvrdil z mm, naše skonstatování e, auditu. Sledoval jsem s velkým zájem tuto diskusi a jsem rád, že Eh, naši, eh, že tady je tak velký zájem z vaší strany. Já jsem se snažil, eh, tady snažím pokusit vaše komentáře. EZP doposud nečelí tedy poklesu, dostatečně poklesu biodiverzity a strategie 2030 biodiverzitu má zajistit, aby ZP reagovala lépe a nadále podporovat evropské farmáři že při udržitelném a konkurenceschopném zemědělství. Novém SZP se stále jedná a my věříme, že naše zpráva bude užitečná pro parlament, aby mohla jednat o návrhu komise. Abych odpověděl panu Vězikovi a paní Grapiny. My jsme se podívali na e, návrh ZP 2020 a navrhovanou na legislativa ZP a také budoucí EZP závisí na obsahu strategických plánů členských zemí. Nebylo příliš co auditovat v této fázi pouze srovnávat budoucí zamýšlenou architekturu s eh, existující. Co se týče eh, sladění nové strategie biodiverzity s našimi doporučeními, tak to bylo mimo naši působnost. Bylo to zveřejněno něk, pouze několik dnů před naší zprávou, abych reagoval na paní Karvále se její otázky my neimplikujeme našimi doporučeními, že platí jedině přístup OECD eh, se týče veřejných rozpočtů, ale použitá metoda by měla být robustní. Co se týče opuštění půdy, tak to je negativní obvykle pro biodiverzitu. Nemá to ale stejný význam všude. Je to méně důležitý faktor než intenzifikace abych se vr- eh, reagoval na pana Drostose, my jsme nebyli překvapeni tím, že zemědělství stále má před sebou ještě dlouhou cestu, než bude utržitelná. Promiňte, neslyšíme. Promiňte, není nic slyšet. Um, dochází nám čas. Byla to zajímavá diskuse. Chci poděkovat všem účastníkům, mm, sekretariátům všech výborů, ale stále máme jeden bod na pořadu jednání, který musíme dokončit. To je poslední zvláštní zpráva účetního dvora 7.2020 ehm, implementaci kohezní politiky a chci přivítat Pětra Rusa z účetního dvoru. Máte slovo, takže bez dalších uh, zdržení. Prosím, jste tam? Can you hear me? Sí, tienes